Musíme nejprve otestovat, jestli to funguje, takže prosím, eh, levé tlačítko ano, prostřední zdržím se, pravo, pravé tlačítko ne. Nyní to zkoušíme, takže prosím zmačkněte tlačítko, abychom zjistili, jestli to funguje. Moje tlačítko funguje, ano, je to zatím jenom test. Funguje to vaše, ta vaše karta, to vaše tlačítko? Satu is from Helsinki, where Escher has the seat, so you have a point. Eh, takže prosím, Satu Hasi, Hasinek eh, má slovo. Dobře. Uh, ano. Máme dva kandidáty, nebo respektive dvě kandidátky a já jsem pochopila, že jeden je ano znamená uh, jednu kandidátku ano pro jednu a ne pro druhou? To by mělo být vyjasněno. Vyjasněte prosím, co znamená ano a co znamená ne, co znamená plus a mínus. A protože jsem kontaktní osobou pro agenturu ECHA se sínem v Helsinkách, ráda bych vyjádřila přání týkající se Eh, komunikace s tím, kdo bude dneska zvolen, co by zástupce Evropského parlamentu pro, tato, pro to, tuto agenturu. Bylo by velmi dobré, kdyby daná osoba byla velmi aktivní v, v komunikaci a v informování našeho výboru, protože ta kontaktní osoba v řídící radě agentury pro chemické látky, eh, která byla do, tam doposud, omlouvám se, dobře, dobře, děkuji. Ano. Vy jste tedy hovořila ve prospěch Kristýny Ruden, paní Anna Laperus, to byla eh, kandidátka stanovená eh, Alde, takže prosím. Děkuji. Nemyslím si, že by bylo potřeba se Eh, vyslovat konkrétně pro jednu kandidátku. Já souhlasím s tím, že ať už bude zvolen kdokoliv, měli bych, měl by mnohem více komunikovat s naším výborem než eh, dosavadní zástupce v agentuře ECHA. Dobře, takže nyní tedy Nyní tedy konečně vím, jak máme hlasovat. Eh, takže každý může dostat jeden bod a ten, kdo bude mít většinu, bude zvolen jako zástupce. Kristina Ruden začíná na R, to znamená, že napravo máte červené světílko pro Kristýnu Ruden a e, to znamená, že ti, kdo pro ní chtějí hlasovat, hlasují pravým tlačítkem e, červeným. A ti, kteří chtějí hlasovat pro Anne Laperus, tak e, zmačknou levé tlačítko, které je zelené. L is Laperus. So vote, Každý tedy má jeden hlas. Ti, kteří chtějí hlasovat pro Christinu Ruden, zmačknou pravé tlačítko, které je obyčejně červené, eh, protože eh, Ruden jako red, a ti, kteří chtějí hlasovat pro Anula Perus, zmačknou levé tlačítko. Já vím, že je krátce před Vánoci, ale eh, poslanci jsou na konci roku již velmi vysílení a unavení. To nebylo, nemohlo by to být tak, že L jako left, Laperus, a R jako right, Ruden? A hlasování je tajné. Dobře, Nebude to tedy zelená a červená a bude to levo a pravo. Máte naprostou pravdu, to je logičtější. Takže pojďme nyní hlasovat. Pane předsedo, eh, opravdu na naší hlasovací listině to máme podle abecedního seznamu a vy začínáte tou druhou eh, kandidátkou v abecedním seznamu. Já to sděluji našim kolegům, aby se eh, nepletli, protože normálně vždy hlasujeme podle abecedního seznamu. Takže nemáme hlasovat nejprve o paní Ruden. Dobře, L levé tlačítko Laperus, R pravé tlačítko Ruden. Já myslím, že je to jasné, takže můžeme hlasovat. Je to tajné hlasování. Prosím, hlasujte. Le, left? left. <laughs> Bude v tom hrozný zmatek. Strašný zmatek. Eh. Hlasovali všichni? I Madame Grostet? Then To je ale zmatek. Madame La Perouse, 35 votes. Paní Laperus má hlasů 35 a Kristýna Ruden 23 hlasů. Jeden poslanec se zdržel. To znamená, že paní Laperus bude naší zástupkyní v řídící radě Agentury pro chemické látky ECHA. A prosíme ji, aby s tímto parlamentem a s tímto výborem Envy komunikovala co možná nejčileji. Tak to hlasování bylo velmi snadné, jednoduché. Ah, A dostáváme se k dalšímu bodu. Je to bod programu číslo 20 Energetická účinnost. Spravodajem je Petr Líze, nebo autorka, autorem stanoviska. Peter Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, velmi stručně. Velmi stručně, pane předsedo, bych rád poděkoval všem kolegům a kolegyním a také zástupcům sekretariátu, kteří pomáhali při tomto stanovisku i stínovým zpravodajům. Je to velmi důležité stanovisko, protože to souvisí s naší budoucí klimatickou strategií. Všechny kompromisy byly velmi komplikované, ale nakonec se nám podařilo dosáhnout dohody. V tuto chvíli mám jednu prozbu. Máme tu kompromis, který vzešel z velmi intenzivních diskuzí a týká se to článku 19 bodu odůvodnění 34, kde jde eh, o ETS, to znamená systém obchodování s volenkami. A nás ten kompromis stál hodně úsilí a navrhujeme ho velmi opatrně, protože se domnívám, že ten kompromis skutečně je velmi obezřetně formulován a proto bych považoval za neadekvátní, kdybychom e, hlasovali o e, pozměňovacím návrhu 354 zvlášť, protože to tomu odpovídá a já si myslím, že ty podniky, kteří, které splňují kritéria benchmark, tak e, by tedy Eh, tady byly právě řešeny. To znamená, že já vás prosím, abyste odmítli pozměňovací návrh 354, protože podle mě to odporuje tomu velmi těžce vypracovanému kompromisnímu návrhu. Měli bychom tedy buď ten návrh 354 úplně vyřadit z hlasování, anebo bychom měli hlasovat proti. Dobře, takže tolik eh, na úvod. My jsme se domnívali, že bychom o tomto pozměňovacím návrhu měli hlasovat zvlášť. Uvidíme, co si o tom bude myslet pan eh, zpravodaj. Dobře, eh, každý tedy mm, bude hlasovat tak, jak to považuje za správné. Pan předseda tedy trvá na tom, že se o něm bude hlasovat zvlášť. Děkuji tedy Petře za ten komentář. My jsme to vzali na vědomí a přistupujeme k vlastnímu hlasování. Pozměňovací návrh číslo 18 Oreste Rosy, kdo je pro? Kdo, kdo se zdržel? Kdo, se, kdo to zamítnul? Zamítnuto. E, konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pětka. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Šestka pro? Proti? Zdrželi se přijato. Sedmička, kdo je pro? S ústním pozměňovacím návrhem. Ano, sedmička pro. Prosím. Já si myslím, že o tom ústním pozměňovacím návrhu musíme hlasovat zvlášť, protože to není součást kompromisu. Je snad pan zpravodaj proti? Je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Já se domnívám, že je to proti tomu kompromisu, proto jsem proti. Dobře, takže tím to padlo. Tím to padá. A nyní tady hlasujeme o konsolidovaném pozměňovacím návrhu číslo 7 v kompromisním textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A pokračujeme dál. Pozměňovací návrh 47, jsem nevěděl, kdo je pro. Proti. Držel se zamítnuto. 58 se e, stahuje, 59, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel, zamítnuto. 60, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel, zamítnuto. 61, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel, přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Chcete zkontrolovat tu sedmdesátku? Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Bylo to přijato. A pokračujeme dál postoupíme o velký kus směrem dopředu. Článek 3a, nové znění, pozměňovací návrh číslo 5 pana zpravodaje. Kdo je pro? 3a, eh, nový, nové znění, pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní jsme přeskočili celou řadu věcí a pokračujeme článkem 5 odstavcem 1. Pozměňovací návrh 135 Richarda Zébera. Kdo je pro? Moment, tak aby všichni měli příležitost hlasovat. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Dobře, pokud chcete. 100, 136 uh, chcete zkontrolovat. Dobře, já si myslím, že je to většina, ale dobře, zkontrolujeme to, prosím. Kontrolujeme. Hlasování je u konce. Je to těsné. Eh, dobře. Takřka, takřka to prošlo 134. Pana Jotov, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 133. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní odstav Eh, článek 6, odstavec 5, bod C, pozměňovací návrh 162, eh, Vládka Todorova Jotova, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sto osmdesát tři. Sirpa Pietikainen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 184, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 185, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 187, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 189, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 190, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 191, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 192, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 193, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 195, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 196, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 199, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 198 bude pro, proti, zdržel se, přijato. 201 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 212. 212, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 213, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 214, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 215. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 216. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto Článek 11, odstavec 1, pozměňovací návrh 296, pardon, Oreste Rossi a Janoš AD 297. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 298 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 299, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 300. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 301. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 302. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 303. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 11. Kdo je pro? Proti?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 309. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 311. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 312. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také přijato. 313. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 314. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme zkontrolovat. Hlasování je u konce. A bylo to přijato jednoznačně 315. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 316. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 317. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 318. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, to. 319, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 320, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 321, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 325 padá, to odpadá. 323. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 324. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Tak to zkontrolujeme. A končím hlasování. One liberal vote is not enough to change the... Jeden eh, liberální hlas nestačí ke změně většiny. Dobře. 333, kdo je pro? Je totožný s návrhem 334, takže pro, proti, zdržel se, přijato. A teď je ten eh, slavný 354, eh, budeme o něm hlasovat. Kdo je tedy pro 354? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Končím hlasování. Třicet pro, 28 proti, jeden se zdržel, takže byl návrh přijat. A <clears throat> nyní přílohy. 360, kdo je pro? Proti? Nedával jsem pozor, musíme to ověřit. 360. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 361. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 362. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. 363, kde pro, proti, zdržel se, přijat. 364 až 367. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 368. Kdo je pro? proti, držel se, přijato. 369, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 370, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 371, kdo je pro, proti, držel se, zamítnut. 372, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 373, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 374, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 360, 376, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 377, kdo je pro, proti, Držel se? Zamítnut. 378, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 379, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 380, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 381, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 382, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 383. Kdo je pro? Proti? Držel se přijat. 384. Kdo je pro? Proti? Držel se přijat. 385. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 387. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 388. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 389. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 390. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Ověříme to. 390. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 391. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 393 394. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 395. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. 396, kdo je pro? Proti, Držel se, přijat. 398, kdo je pro? Proti, Držel se, zamítnut. 399, kdo je pro? Proti, Držel se, přijat. 400, kdo je pro? Proti, Zdržel se? Přijat. 401. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 402. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 404. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 405. Kdo je pro? Eh, ten návrh byl stažen. A nyní hlasujeme o 405, kde je pro. Proti. Ověříme to. 405. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 406. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 407. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Hlasování ověříme. 407. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 408, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 409, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 410, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 411, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Pokračujeme hlasováním o 29. Frederik Ries, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 32, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 33, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 34, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 36, kdo je pro? Omlouvám se, říká pan předseda. 35 Janoš Áder. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 36. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. Ověříme to. Hlasujeme o 37. Beendet. Končím hlasování. Ano, jednoznačně zamítnut návrh 37. Je byli to 38, kde je pro? Proti? Zdržel se přijat. 39. Kdo je pro? proti, držel se, přijat. 40, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 41, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 43, kdo je pro, Omlouvám se, říká předseda 42, Kryton Arsenis, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijat. 43, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Jednička, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 45, kdo je pro, proti, držel se, přijato. A 46, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl také přijat. Můžeme přistoupit k elektronickému konečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 52 hlasů se vyslovilo pro, 3 proti, 6 se zdrželo hlasování. Srdečně blahopřeji Petru Lízemu, eh, který odvedl tuto důležitou práci. Děkuji také sekretariátu za přípravu hlasování. Ja, ein wichtiger Bericht. A nyní nás čeká důležitá zpráva. E, základ e, příštího dánského předsednictví. Ja, wir machen weiter. Budeme pokračovat projednáváním velice důležité zprávy potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely. Hallo, Peter. Peter Liese. Peter Liese. Hallo.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 So, I hope the energy... Doufám, že debata o energetické účinnosti bude pokračovat v předsálí. Jste všichni připraveni projednávat další bod? Dokonce i Richard Zieber a Theodoris Kouakakis vědí, což jsme udělali, ale máme ještě další body na programu jednání. Chtěl bych tedy požádat zpravodajku Frederik Ries o úvod do zprávy, která se týká potravin určených pro kojence a malé děti a potravin pro zvláštní léčebné účely. Prosím. Beru si slovo, pane předsedo, ale málem se sama neslyším. Dneska je to opravdu veselé. Je to den pro toto nařízení, protože poprvé se zde v Envy diskutuje, ale také musíme vyjádřit určité stanovisko. Dnes odpoledne díky panu Takula Invre a paní Ivanova v Inku. Nebudu příliš zdlouhavá ale chci vám zmínit nejdůležitější body. E, před 30 e, roky 1975 Evropská komise anticipovala velké potravinářské trendy, které se objevily, e, pokud jde o na ztrátu nadváhy a tak dále. A chtěli jsme vypracovat určité výživy nutriční zákony. Bylo to pak doplněno a máme sedm textů, které se zabývají touto oblastí. Bylo to probráno v komitologii, ovšem někteří z nás právě neví přesnější informace. Chtěla jsem vám říci, jak to vypadá s, tomto, s těmito nařízeními. Týká se to nařízení o potravin bez lepku, směrnice přípravu kojenecké výživy a také se to týká vývozu těchto potravin, dále pokud jde o tekuté potraviny a pak poslední týkající se pevných eh, potravin a nyní je třeba, abychom vyhodnotili celou situaci a dokument. Eh, dopadová zpráva má 66 eh, stránek a, a je to, toto vyhodnocení zmiňuje dva aspekty. Nejprve roztříštění vnitřního trhu. Je to diplomaticky řečeno. Podniky v tomto odvětví vlastně dělají takový legislativní shopping, využívají interakce mezi stávající legislativou, nutričními potravinami díky například eh, z roku 2006, máme také minerální vitamíny a směrnici z roku 2002 o doplňujících potravinářských látkách. Dále ve zprávě se zmiňujeme o spotřebitelích, když spotřebitel kupuje tyto specifické potraviny, tak je postižen buď nadváhou nebo potřebuje nějak vyřešit eh, své problémy a proč kupuje eh, tyto potraviny s vyšší cenou, protože někdy jsou tam pouze přídavná, přídavné látky, pokud jde o vitamíny a neliší se v zásadě od těch obyčejných potravin. A proto si myslíme, že to není zapotřebí a chceme zrušit to je součástí našeho návrhu a chceme trošku už udělat v tom pořádek, protože už některá opatření byla přijata, například nařízení, hodně jsme s tím pracovali, na tom pracovali, označování potravin, nebo ještě se to připravuje, nařízení na příštím jaru 2012 se o tom bude diskutovat. Bude to zajímavé jednání týkající se potravinářského řetězce. Proto chceme zjednodušit a vyjasnit celou situaci, aby tyto nutriční potraviny spadaly do eh, nařízení z roku 2006. Možná, že je to takové drastické zjednodušení, ale zároveň se to týká třech typů potravin, to je eh, potraviny pro kojence, ať už jsou tekuté nebo pevné a má to být eh, Mají to být také potraviny pro zvláštní léčeb, léčebné účely a proto tato zranitelná populace bude mít specifičtější nařízení, pokud jde o obsah samotných potravin a jejich označování. Pokud jde o další argumenty, došlo k chybičce eh, v pozměňovacím nařízení 26 a 23 a 46, pokud jde o potraviny určené pro kojence. My jsme spolupracovali a sešla jsem se s kolegy Šago, paní Delong PPE, EPP, Liotar za GUE, frakci GUE a dalšími. Opravdu jsme si eh, velmi plodným způsobem vyměnili názory a proto dokument, který vám navrhuji, je již kompilací našich názorů a myslím si, že tady se zabýváme ve výboru především zdravím a bezpečností potravin a proto je třeba, abychom se podívali na různá ustanovení, pokud jde o naši zranitelnou populaci. Potrhuji ještě jednou, že zachováváme zásady obezřetnosti 13, 14 a tak dále. A pokud jde o pesticidy, a zde hovoříme především potraviny určené pro kojence a potraviny pro léčebné účely, a víme, že existují určité prahy zůstatků a je to nařízení 40 547 a je třeba, aby stávající legislativa byla do písmene dodržována a jinak eh, samozřejmě občané by byli šokováni, kdyby se objevily pesticidy o eh, pokud jde o potraviny pro kojence, výživu pro kojence. A Existují i další chemické látky, dioxiny a e, další studie existují na tato témata a je třeba je vyloučit e, z těchto potravin. Je zřejmé, a paní Zarbo a Leotardová také zdůraznili, a pan Perio už tu není, protože skončilo, skončila legislativa o pomerančovém džusu a pravidlech, ovšem pravidla jsou stejná, ať už se jedná o dovoz, o potraviny z dovozu či vývozu. Za čtvrté, a to se netýká pouze frakce Libe, ale týká se to všech evropských společností, což je vlastně Eh, naše hlavní evropská síť, jedná se o malé a střední podniky, je třeba ubezpečit eh, všechny tyto složky a aby se to týkalo legislativy eh, pro to správné zdraví. Nehovoří se pouze o těchto nutričních potravinách a výživách, ale pro tyto menší a střední podniky je to velice nákladné a je to mezi 500 tisíci až milionem eur. Pro malý a střední podnik je to velká částka a proto chápeme, že mají určité obavy v rámci našich návrhů. Všechny tyto reflexy jsou výsledkem tří hlavních návrhů je třeba, abychom tam zachovali specifická ustanovení, pokud jde o potraviny pro kojence, to je inovační sektor. Chci také, aby tam byly zahrnuty eh, nízkokalorické potraviny a já to zapisuji do definice produktů, určené pro zvláštní léčebné účely, protože tam nesmí být žádné mezery. Někteří lidé mají právě specificky tyto léky a potraviny a pokud jde o lobbying, tak eh, samozřejmě to existuje. Já přijímám veškeré názory, především pokud jde o náš výbor, který se zabývá legislativními účely, ale kdybychom přijali eh, takováto opatření, tak eh, stigmatizujeme určité aspekty. V roce 2010 eh, například Mezinárodní eh, organizace zdraví, některé choroby byly jí specifikovány, ale někdy tato opatření jsou těžkopádná. Mluvím již 10 minut, proto musím uzavřít svůj proslov, pokud jde o některé osoby, které trpí, trpí netolerancí potravin, týká se to potravin bez lepku i dalších a oni musí mít správný, stabilní zákonodárný rámec a také máme mnoho poradních delegací a také jsem hovořila o označování těchto potravin, je to součástí článku 36 a je třeba, aby v každém označení pro každou potravinu byly dobře zmíněny, eh, byla zmíněna laktoza nebo alergononní látky či lepek. Proto je třeba, aby jsme zabezpečili zákonodárný rámec pro určitý typ eh, zacíleného obyvatelstva. Tento typ eh, obyvatelstva je obvykle zranitelný. Opíráme se o stávající texty a chceme jednat transparentně. Je to důležité pro pana Šlitera a také pokud jde o všeobecnou legislativu potravin se všemi eh, dodržováními zásad obezřetnosti, transparentnosti a tak dále. A chtěla jsem všem poděkovat, protože řada osob spolupracovala se mnou na této zprávě, ať už se jedná o výbor pro životní prostředí, ale další i lobbyistické firmy a také právníci parlamentu, kteří se mnou strávili mnoho času, abychom zdokonalili tyto texty, také můj asistent Patris a, a mm, jeho manželka jeho, je těhotná, takže on opravdu se velice zajímá o tento, tuto oblast potravin určených pro kojence. Děkuji. Dobře, začneme s tínovými zpravodaji. Máme na pořadu ještě jeden další bod, to znamená, že musíme postupovat poměrně rychle. Každý stínový zpravodaj bude mít tři minuty. První je uh, eh, Esther Lange. Já mám čtyři body. Tři, za tři minuty to stihnu. Za prvé, ta, celkový přístup, který přijala Evropská komise, hovoří o tom, že bychom měli zeštíhlet stávající legislativu. Já si myslím, že ten přístup je dobrý. Musíme zkontrolovat uh, to, které skupiny jsou natolik zranitelné, že potřebují speciální rámec, tak abychom detailně určovali složení jejich potravy. Já si myslím, že je to jasné u dětí a kojenců, také u potravin k léčebným účelům. Samozřejmě, že musíme hovořit o velmi nízkokalorické stravě, zde to tedy máme také doplnit do tohoto rámce. Je tu mnoho Eh, diskuzí o těch potravinách, které v tuto chvíli v mnoha členských státech v tomto rámci jsou, jestli tedy po tém, tomto zeštíhlení legislativy je tam necháme nebo ne. Eh, já osobně to vidím tak, že se nemusí měnit nic po, pro spotřebitele. Pokud jde o lebek, jak zaručíme, že pravidla, která se týkají toho, že jsou eh, označovány bezlepkové potraviny, budou stejné, tak aby bylo aby to bylo stejné pro spotřebitele, ať už to bude součástí starého systému anebo eh, té obecné eh, legislativy pro potraviny. Nicméně nepodaří se nám vyřešit otázku eh, toho pojištění v rámci jednotlivých členských státech a já si myslím, že bychom se o to neměli pokoušet na evropské úrovni. Pokud jde o to mléko, tak to je samozřejmě důležitá otázka a já bych se ráda zeptala komise, jestli tyto potraviny eh, budou tedy mimo tuto legislativu. Já si myslím, že to je dobrý přístup a pro co se tedy změní pro spotřebitele? Já nechci tyto produkty zakazovat. Já si myslím, že pokud lidé jsou ochotní se zaplatit velké částky peněz za produkty, eh, o kterých by o kterých by někdo mohl říci, že e, tady mm, děti ve, ve stáří jednoho roku také mohou pít mléko, tak je to v pořádku, ale jde o to, že e, si musíme položit otázku, jestli by tyto potraviny nespadaly pod obecnou legislativu o potravinách, anebo jestli tady bude něco změněno. Proto se tady ptám komise, jaká je současná situace. Eh, jak to tedy vypadá s tím kravským mlékem v tuto chvíli, protože eh, jsou tu eh, některé členské státy, které proto mají zvláštní pravidla, v jiných členských státech to spadá pod obecnou legislativu o potravinách. To znamená, že to by mě zajímalo, ale pokud jde o mě, tak já si tedy myslím, že by to mělo být mimo toho speciálního rámce. Kromě toho bychom měli zaručit, že na tomto velmi vědeckém poli zaručíme, že pokud dojde k nějaké inovaci, tak ty produkty se dostanou na trh. A konečně eh, třetí poznámka, eh, je to otázka směrem ke komisi. Jaká pravidla tady v tuto chvíli máme a jaká pravidla potřebujeme, pokud jde o dodatečnou ochranu? Já nechci opakovat diskuzi, kterou jsme vedli o ochraně rostlin v rámci eh, těch, této legislativy. Samozřejmě, že chceme zaručit nejvyšší míru ochrany pro eh, léčené pacienty, pro malé děti a kojence, ale budeme muset eh, řešit eh, produkty ochrany rostlin ještě jednou. Takže to je otázka, kterou směřuji směrem ke komisi. Děkuji. Děkuji. Linda McEwen, vy tedy nahrazujete s tínovou zpravodajku. Já jsem dostala poznámky, nejsem expertem na, této, na tomto poli, ale velmi pečlivě jsem poslouchala paní zpravodajku a mohu k tomu říci, že podobně jako zpravodajka i my vítáme návrh komise a souhlasíme s tím v obecném smyslu. Pokud jde o ty potraviny pro děti, tak naše zpravodajka chce eh, eh, určité kroky týkající se pesticidů v potravinách pro děti. nevím, proč to takto hučí, omlouvám se. Budu hovořit do jiného mikrofonu. Um, she's concerned about, maybe the commission can explain why... Kolegyně by byla ráda, jak je vyváž... kdyby komise vysvětlila, jak je vyváženo mléko pro děti do třetích zemí, tak aby tady byla zaručena určitá úroveň bezpečnosti při vývozu do třetích zemí. A kromě toho chce eh, tady rozšíření reklamy v oblasti eh, dětské výživy, aby tady eh, nedošlo k určitému zmatení té hranice mezi výživou pro kojence, výživou pro děti. A já jsem kupovala mléko pro neteře a zjistila jsem, že to je trochu problém, protože se tu objevuje nepřímá reklama na, mm, o výrobcích pro, na, pro děti, které jsou starší 6 let. Já si myslím, že ty věci by měly být tedy regulovány v rámci stávajícího rámce a všechno ostatní by mělo být regulováno v rámci toho nařízení o tvrzení. Kromě toho jsou tu ty speciální kategorie potraviny pro léčebné účely. Otázka zní, jestli tedy do eh, to je stávající legislativy, zahrneme něco dalšího, nebo jestli naopak oblast působnosti eh, zúžíme a všechno ostatní bude součástí legislativy o tvrzeních. Já si myslím, že ty informace by měly být určeny především spotřebitelům, neměla by to být reklama určená pacientům. Myslím si, že především porodní asistentky by měly obdržet informace, eh, které jsou důležité v tomto ohledu pro pacienty. Pokud jde o potraviny na snižování hmotnosti, tak kolegyně se nedomnívá, že by bylo potřeba to zvlášť eh, upravovat v rámci legislativy. Jiná eh, věc je ta výživa pro velmi nízkokalorická, ta by se zvláštní pravidla eh, z, zasloužila, neměla by být pojímána stejně jako běžná výživa na snižování hmotnosti bezlepkové potraviny. Kolegyně se domnívá, že by to mělo být eh, řešeno v rámci legislativy o informování spotřebitelů a kromě toho podporuje pozměňovací návrh týkající se nanomateriálu podporuje vyjasnění zpravodajky, které hovoří o tom, že bychom měli mít v každém případě zvláštní seznam těch ingrediencí. Nicméně pokud jde o dětskou výživu a výživu pro, eh, nebo výživu pro kojence a malé děti, tak je potřeba, abychom tedy Eh, zaručili, že použité ingredience jsou vhodné pro dětské zdraví a tady potřebujeme stanovisko EFSI. Měli bychom tedy eh, rozlišovat, pokud je něco dobré pro děti, tak by to mělo být eh, tedy doplňováno do těch mlék pro děti, mělo by to být tedy kvalitnější potraviny než ostatní. A konečně na závěr chceme aby ten eh, seznam ingrediencí pro dětskou výživu byl tady eh, na tomto místě vyškrtnout a doplnit jinde. Děkuji. Velice vám děkuji a dalším stínovým zpravodajem je Tligali. Prosím, děkuji, děkuji zpravodajce. Eh, musím říct, že byla velice zevrubná. Já se zmíním jenom k několika otázkám, které mám na srdci. Mně eh, leží na srdci potraviny pro velmi nízkou kalorickou eh, výživu z eh, zdravotních důvodů v rámci tohoto této legislativy bylo provedeno velmi mnoho výzkumu a e, když se to týká obezity, tak veškeré ty naše iniciativy se týkaly diabetu, srdečních onemocnění, obezity a to je opravdu problém a také výzkum, který zcela jasně indikoval, že e, některé osoby nechtějí e, chodit k lékaři a velice eh, eh, váhají eh, s návštěvou lékaře než běžná populace. Měli by tedy používat potraviny pro velice nízkokalorickou výživu. U mnoha lidech to může fungovat, sice ne u všech, jinak by tedy měli navštívit lékaře který jim poradí, co mají dělat, pokud nemají další zdravotní problémy. Takže já bych to nepodporovala, ale podporuji Ester, která hovořila o bezlepkové dietě a změny v legislativním rámci eh, nás eh, vedou k těm zdravotním tvrzením. Výbor se s tím bude zabývat po Vánocích, na to se velice těším. To je tedy více či méně v souladu, ale měla bych také stejné otázky k reziduím pesticidů. To je úplně nová část a já si nejsem úplně jistá, zda je toto správné eh, místo, kterým se, kde se tím máme zabývat, protože spotřebitelé by měli být správně informováni, zda se rozhodnou pro biologické eh, produkty a podobně, takže to není to správné místo. A já jsem tedy dalším zpravodajem a přejdu eh, do švédštiny. Já se uh, chci nejprve eh, poděkovat Frederik Ries za toto stanovisko a myslím si, že jsme se shodli na většině bodů a dojdeme i k závěrečné etapě. Vracím se k tomu, co řekla Linda McEwen. Existují určitá pravidla eh, týkající se potravin pro kojence a je dobré, že by tam neměly být reklamy, ale mělo by to být eh, Mělo by se to týkat i dětí od 6 měsíců do jednoho roku. O tom se zde již eh, diskutovalo. A myslím si, že by nám to umožnilo se vyhnout určitým problémům, kdybychom to rozšířili právě ještě na tu e, další věkovou kategorii od 6 měsíců do jednoho roku. E, také jsme hovořili o tom mléku pro další růst a rozvoj dítěte. Já si myslím, že nevím, zdali máme nazývat toto mléko jako růstové mléko. Měli bychom mít nějaké specifické označení. Je to vlastně kravské mléko s určitými syntetickými látkami. Nazveme to tím správným jménem. Pokud jde o bezlepkové potraviny, tak doufejme, že najdeme řešení na základě předpisů a pravidel, které se týkají různých typů alergií a je třeba určit určitý limit, aby označení bylo korektně uděláno a aby lidé, kteří nesnášejí lepek, eh, tak eh, tam měli jasně zmíněnou hranici pokud jde o nízkokalorické diety, výživy. V každém případě to musí být ošetřeno předpisy, pokud jde o zvláštní uč- léčebné účely, je třeba také zvolit správnou formulaci. Existují určité nízké limity, je třeba, abychom to označení lépe upravili, eh, protože se jedná obvykle o dietu, která je časově omezena. Jestliže využíváme eh, této diety po delší dobu, tak mohou z toho vzniknout další problémy. Pokud jde o nanomateriály, souhlasím se zpravodajkou, eh, je třeba Eh, na to dávat pozor a také vás upozorňuji na následující skutečnost. Moje děti například nepovažují eh, eh, stravu, která je zakonzervována, za dobrou a proto si myslím, že vše musí být do toho obsaženo. A to. Předáváme slovo Andrea. Grazie. Děkuji. Děkuji zpravodajce za tento návrh. Všeobecně řečeno souhlasím s některými prvky stanoviska. Kolegyně se citlivě staví k určitým pacientům, ale nezohledňuje určité specifické požadavky této kategorie pacientů. Italské združení, složené z občanů, z podniků, tato asociace mě říká, že řešení navrhnuté zpravodajkou jsou těžko, eh, mohou být těžko dodrženy. Pokud jde o změnu standardů týkající se lepku, mělo by být zahrnuto do nařízení a v nařízení se hovoří o produktech a látkách pro zdravé občany a nezabývá se bezlepkovými potravinami, které se připravují specificky pro účely lidí, kteří nesnáší lepek. Pokud jde o některé diety, potřebujeme evropskou legislativu, protože s některými dietami, které nejsou dobře kontrolovány, jsou rizikové a především se musíme zaměřit na osoby, které nesnášejí lepek. Je to zranitelná kategorie obyvatelstva a jedná se o chronickou patologii, to není pouze nesnášenlivost, již věci to jasně řekli a proto je dieta bez lepku velice důležitá, ale je třeba udělat eh, odborným lékařem dobrou diagnózu, protože se jedná o ohrožení zdraví pacienta. Existují různá rizika střevního rázu a je třeba, aby tyto občané absorbovali co nejméně lepku. Děkuji a nyní na dvě minuty promluví Krista Klás. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Máme minutu a já se také omezím na jedno velmi specifické téma. Domnívám se totiž, že bychom neměli dělat věci dvojitě, paralelně. Karošete ví, že jsme se velmi intenzivně zabývali nařízením o pesticidech a víme, co všechno tam je. Já jsem měla trochu problém s tím, co tu zaznělo. Myslím si, že si musíme uvědomit, že pokud jsou tu rezidua, které není možno identifikovat, tak eh, je to tedy problém. A já se prostě domnívám, že v nařízení o pesticidech je jasně řečeno, že zranitelné osoby, ty citlivé osoby, do toho chceme zahrnout především děti a matky těhotné ženy, tak aby to pokrylo i nenarozené děti. Já si myslím, že to musíme akceptovat, respektovat. Je to totiž návrh, který nás stál hodně sil a proto bych byla velmi ráda, kdybychom tady vložili odkaz právě na ta dobrá nařízení, která v tuto chvíli máme, která jsme schválila, tak aby byl, chválili, tak aby byla do, dodržována. Nesmí tam být vůbec nic, žádná rezidua pesticidů. Eh, <clears throat> Ale kromě toho existují i přirozené jedy, eh, které eh, by také mohly představovat určité eh, nebezpečí u určitých potravin. To znamená, že bychom tady měli pracovat cíleně, rozmyšleně a Nemělo by tomu být tak, že tady nebudeme moci vytvářet v Evropě žádnou dětskou výživu a budeme všechno muset dovážet z Ázie. Pokud tady hovoříme o fitosanitárních prostředcích, tak musíme postupovat velmi citlivě. Máme tady dobré nařízení a e, máme i jinou legislativu, která se týká těchto zvlášť zranitelných skupin. To jsem tedy chtěla pouze předložit k vašemu zamyšlení. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Kartiny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, že my, Italové, vzhledem eh, k tomu, že jíme mnoho těstovin, pizzy a je tam obsažen lepek, proto my Italové se citlivě díváme na E, tuto oblast a celiakie je choroba, která je uznána a proto v Itálii jsme rozvinuli již e, dost e, dlouho řadu podniků, které vyrábějí kvalitní výrobky a náš italský kolega to připomněl před chvíli. Pacient, který trpí celiaký, musí mít dietu potravin bez lepku, ale na lékařský předpis. Je divné, že chceme snížit kontrolu, pokud jde o zranitelné občany. Víme, že z toho může vzniknout osteoporóza či střevní choroby a to se týká všech pacientů, kteří nesledují tvrdý režim bez lepku. Pak eh, existuje diabet eh, či jiné závažné choroby, kterými trpí eh, tito rizikoví pacienti. A je třeba, abychom opravdu kontrolu zachovali, a to velice přísnou. Označení potravin neobsahuje toto ustanovení a proto existuje riziko, že bychom snížili kontrolu pro pacienty, kteří jsou velice zranitelní. Pak také v médiích, v tisku někteří aktéři i v televizi tvrdí, já také jím potraviny bez lepku a je mi lépe. Takže máme dojem, že je tento typ stravy eh, je určen pro všechny, ale tomu tak není. Čili nesmíme snižovat eh, kontrolu pro všechny občany, nejenom pro ty, kteří trpí celiaký. Thank you. And the next speaker is also Italian, Andrea Rossi. Děkuji a další řečník je také z Itálie, Andrea Rossi. Děkuji. Já mohu opravdu plně podpořit to, co řekla kolegyně Gardini. Je možné, že zpravodajka toto téma podněkud podcenila, protože Eh, tady se hovoří o čistě ekonomických aspektech a ne o kvalitě eh, života, ne o právech pacientů, protože ti celiaký jsou vystaveni vysokým eh, rizikům. A nevím, jestli se paní kolegyně dobře informovala. Chtěl bych vám připomenout, že jsme také chtěli toto nařízení rozšířit o nemocné s lepkovou nesnášenlivostí. Nejde jenom o to, že tyto produkty jsou jsou prostě dražší, ale jde ještě o další opraví opak toho, co říkala. Italská společnost pro celiaky má asi 80 uznávaných pacientů a to není e, směšně nízká skupina, je to velká skupina nemocných, kteří chtějí, aby byla zaručena kvalita potravin příslušným nařízením a tomu musíme jistě vyhovět, protože nás o to žádají spotřebitelé, kteří jsou nemocní. Kdybychom takto nepostupovali, byla by to velká chyba. V italském senátu státu jsme předložili tento dokument a kladli stejné požadavky, protože v Itálii je opravdu velmi mnoho osob, které onemocnili celiaký e, mnohem více než v ostatních evropských zemích a nemocní z celiaký mají nárok na takovéto potraviny, měli by je získávat zdarma. Pokud situaci nemůžeme změnit, tak e, je e, možné, že vůbec ne budou eh, dodávány tyto produkty a to by potom byla velká ekonomická eh, škoda, nejenom poškození zdraví. Paní zpravodajko, přemýšlejte o tom, co eh, navrhujete. Snad byste mohla zohlednit požadavky spotřebitelů na zajištění kvality života. Děkuji. Øh, øh, Děkuji zpravodajce za skvělou práci i za živou diskusi. Myslím si, že bychom měli zjednodušit eh, právní předpisy. Je třeba, abychom dali důraz na konečného spotřebitele, na rodiče, kteří kupují potraviny pro kojence a je důležité, když budeme zjednodušovat věci, abychom to ještě více eh, neskomplikovali pro spotřebitele. Nesmíme poškozovat situaci a proto zdůrazňuji, že je třeba také zjednodušit pravidla při komercializaci. Je třeba, abychom byli striktnější a abychom možná šli i o kus dále, než zpravodajka momentálně navrhuje. Je třeba, abychom měli více znaleckých posudků, abychom zjistili, když jde o další látky či přísady, které jsou v potravinách. Je opravdu třeba, aby to bylo jasnější, jednodušší. To je můj osobní názor, protože jinak my přece nemůžeme tvrdit, co je korektní nebo ne. Mám otázku na italského kolegu, pokud jde o ty bezlepkové potraviny. Já jsem pochopila, že hlavní otázka v Litánii se vztahuje k tomu, že jakmile to tady bude eh, uznáno v rámci, to, te, eh, v rámci toho rámce, tak to bude platit pojišťovna. To je otázka, kterou nemůžeme vyřešit na evropské úrovni. Ptám se proto eh, otázka pojištění a platby z pojištění, souhlasíte s tím, že to musíte vyřešit na národní italské úrovni? Jinými slovy, má italská, možnost, italská vláda možnost rozhodnout, jestli ty potraviny budou hrazeny ze zdravotního pojištění, byť tady by byly mimo rámec, to je první věc. A druhá věc, pokud se nikdo, nic nezmění pro konečné spotřebitele, pokud bezlepkové potraviny budou mimo eh, speciální rámec v obecném rámci, tak jaký je problém? Eh, ráda bych se zeptala komise na tuto věc. V tuto chvíli je mnoho členských států, kde bezlepkové Eh, potraviny spadají již do všeobecného právního rámce o potravinách. Eh, já se tedy ptám, jestli by nemělo smysl, kdybychom měli jednotnou eh, legislativu v rámci Evropské unie a kdybychom otázku platby ze zdravotního pojištění nechali na národních státech. Já jsem se chtěl na stejnou věc zeptat komisi, jestli je to tedy skutečně tak v Itálii se s platbou ze zdravotního pojištění, jak to tedy vypadá s těmi návrhy, nebo jestli je tady pouze lebistická kampaň, jestli jsou problémy i v jiných zemích, protože v mé vlastní zemi máme také mnoho lidí s celiaký, ale eh, vypadá to, že to funguje velmi dobře a snažíme se to dokonce ještě zlepšovat. Máme novou směrnici o označování potravin, to znamená, že já v tuto chvíli předávám slovo komisi, ale předtím ještě pro, uh, eh, Okony, prosím. Euh, Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Chtěla jsem také poděkovat za kvalitní práci zpravodajky. Já myslím, že vše bylo řečeno, nebudu to opakovat, protože s některými úvahami naprosto souhlasím. Měli bychom také eh, se podívat na to, aby komise vybízela k určité osvětě k eh, jednotlivých členských státech, eh, protože máme čím dál tím více obezních dětí, a e, jde to nahoru ve členských státech EU a jsou čím dál tím e, mladší tyto děti, jedí mnoho cukrovinek, a pijí příliš sladké nápoje a tak dále. Je třeba, aby dětští lékaři nebo porodní asistentky a další zdravotní personál byli pedagogicky s problémy e, byli jednak seznámeni a byli informováni. A proto komise eh, nám eh, nás informuje a například eh, pokud jde o úrazy na silnicích a vzníme, známe nyní míru smrtelných úrazů na silnicích, tak bychom také měli takovéto informace mít o naší problematice. Děkuji. Mr. Basil. A je to pan Bazil Matyrakis, který bude hovořit. Ano, vítejte. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji vám za udělení slova a děkuji, že se zabýváte těmito otázkami a že se obracíte na komisi. Rád bych nejprve poblahopřál paní Rýs za vynikající popis eh, souvislostí s naším návrhem a také bych chtěl zpravodajce a stínovým zpravodajům poblahopřát za pracovnou zprávu. S radostí vidíme, že dochází k dohodě na návrzích, zejména e, co se týče zrušení e, toho pojmu e, dietetická potravina. V našem návrhu bychom chtěli zachovat potraviny na snížení hmotnosti, polipůsobnosti a e, mysleli jsme na potraviny pro velice nízkokalorickou e, výživu a potraviny pro redukci hmotnosti obecně. Domnívám se a mohu říci, že komise si s radostí vyslechla vaše pochybnosti, i když jsme přesvědčeni o tom, že vaše pochybnosti se týkají zejména eh, spotřeby různých eh, náhražků běžné výživy. Eh, ty Jsou to tedy ty malé svačinky a komise tedy tomu věnuje pozornost. Ten návrh, abychom v oblasti působnosti zachovali bezlepkové potraviny. Bych chtěl říct, že jsem se vyslechl eh, projev italského poslance, který se proto vyslovil. Chtěl bych parlament ujistit, že předpisy pro diabetiky, pro osoby nemocné s celiakí se měnit nebudou budou to přesně stejné předpisy, budou zachovány, aby byly bezlepkové potraviny a do toho budou začleněny potraviny pro osoby s celiaký pravidla a ochrana pro osoby s celiaký se tedy rozhodně nezmění, jak již bylo řečeno. Jak se ptal pan Schlüter, rozhodně nechceme nikterak eh, ovlivňovat členské státy. které hradí eh, nákup těchto produktů. Některé členské státy se třeba rozhodnou hradit náklady eh, na potraviny pro jiné léčebné účely, ale tím, že vypustíme ten pojem dietetická potravina, nemění nic na možnosti členských států, aby pokračovali eh, v hrazení těchto produktů, těchto potravin. Co se týče eh, pesticidů, téměř všichni, paní zpravodajka i spolu zpravodaje se o této problematice zmínili. A chtěl bych se vrátit k tomu, co řekla paní Klas. Je tu dohoda, že by se e, k výrobě těchto potravin neměly používat pesticidy, ale kdybychom pouze řekli, že je zakázáno používání pesticid, tak eh, to nespadá do, do tohoto rozsahu eh, <clears throat> působnosti. Máme eh, limity 0,01 milionů. To je opravdu velice striktní limita. Máme to v nařízení 396 roku 2005 a tento Tento limit má posloužit k tomu, aby pesticidy, které třeba nebyly vůbec použity, ale byly přítomny, protože došlo ke kontaminaci půdy, eh, kde byla pěstována dřívější plodina. Dojde k detekci přítomnosti pesticidů v takovýchto produktech. Takže, vážení poslanci, nechceme zbavovat možnosti stanovat takovéto limity. Domníváme se, že to umožní ještě lepší ochranu než obecné předpisy, tedy zákaz používání pesticidů. A každému leží eh, na srdci osud malých a středně velkých podniků. My se domníváme, pokud budou přijaty předpisy o zdravotních tvrzeních, takže to bude poskytovat velice dobré pokyny. Jestliže nyní přijmeme eh, pokyny cestou prováděcích aktů nebo aktů v <clears throat> přenesené pravomoci, pak se domnívám, že takovéto pokyny by se mohly stát závazným nástrojem. A mm, to eh, není právě to, po čem volají malé a středně velké podniky, abychom jim pomohli při snaze provádění nových nařízení. To ano, ale nemá to být nic závazného. Vzhledem cel, co se stane, když eh, některé mléčné výrobky nebudou pokryty eh, specifickými předpisy v rámci rozsahu působnosti. Jistě eh, budou pokryty horizontálními zákony o potravinách, zdravotním tvrzeními a podobně. A bude samozřejmě nutné předložit příslušné dokumenty pro zdravotní tvrzení. Ano, to je přesně ta otázka toho zdravotního tvrzení. Ano, my se domníváme, že se to týká růstu. A to již je uznáváno v těch zdravotních tvrzeních. Otázka růstu dětí, to je již řečeno v GATA. Některé členské státy se k tomu také eh, eh, vyjádřily. Používá se mléko, pro batolata a tak dále, když se to týká specifických skupin obyvatelstva a když tvrdíme, že je to pro ně velice přínosné, potom je třeba dokázat, proč je tato potravina tak přínosná eh, jaká je situace na trhu. My chápeme, že tu jsou dva typy produktů. Jeden typ produktů, které se týkají eh, té následné dětské výživy, takže složení je z tuku, bílkovin a dalších složek. Eh, velice se blíží kravskému mléku a pot, eh, ta druhá skupina je modifikované mléko, takže tu je jistě možnost posoudit, do jaké míry je oprávněné to e, tvrzení, to výživové tvrzení. Zazněly tu některé návrhy, paní McKevin o nich hovořila jménem paní Sabo, že bychom měli omezit reklamu na dětskou výživu a pan Schlitter se zmiňoval o omezení reklamy eh, potravin pro děti ve věku 6 až 12 měsíců. Ale tím se zabývá specifická směrnice. Eh, proto bychom se těmito otázkami neměli zabývat eh, při přepracování těch rámcových nařízení. A protože musím končit, Chtěl bych každého ujistit, že pravidla vývozu jsou stanovena v článku 11 a 12, kde se hovoří o potravinách a krmích vyvážených z Evropského společenství. Takže tato předpisy by se měly aplikovat u vyvážených potravin a také u dovážených potravin a my bychom eh, tyto koncepce nechtěli opakovat. Jsou uvedeny v eh, z těchto obecně platných nařízení z roku 2002 a eh, uplatňují se horizontálně. Děkuji vám. Ano, Nicméně je to tu jasně napsáno, že pokud tady tu bude určité ustanovení, tak tu bude precedent, takže na to musíme dbát. A nyní bych rád předal slovo paní zpravodajce, paní Rýs. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručná, pokusím se velmi rychle odpovědět, protože někteří bojovníci zmizeli už z arény a nejsou mezi námi. Paní Delor, já myslím, že pokud jde o mléko pro růst a vývoj dítěte, souhlasím, ale myslím si, že statiku musí být zachováno. Myslím si, že to odpovídá eh, oblasti zdraví. Existuje řada otázek eh, v členských státech na toto téma. Eh, čekáme na stanovisko EFSI a nejenom eh, se to netýká marketingu, ale i nutričních parametrů, tak jestliže chtějí se zmocnit této otázky, tak já s tím nemám žádný problém, ale nemyslím si, že to odpovídá specifickým nutričním požadavkům, paní Makavan řekla, hovořila o třetích výrobcích, paní Žarbo jsem také odpověděla, pokud jde o pozměňovací návrhy 32 eh, a 42, paní Zerbo eh, byla velice jasná, protože v její zemi se jedná o závažnou otázku. Já souhlasím s jejími argumenty, ale nevím, jestli se jedná o specifické místo, které by řešilo tyto požadavky. Pokud jde o separátní seznamy, to jsem také odpověděla, pan Šiter také se na to ptal. Pokud jde o seznam Evropské unie, bude to zjednodušeno, konzolidováno a skompilováno. Je třeba dávat pozor, protože je třeba určitá specifika zachovat, aby obyvatelstvo, které potřebuje určité specifické věci, bylo mělo jasno. Pokud jde o paní Girling, tak eh, ráda poslouchám argumentu, pokud jde o osoby trpící nadváhou. Pokud jde o potraviny, které mají 400-800 kalorií, je třeba, aby to bylo pod lékařskou kontrolou. A praktiky v Evropě jsou velice odlišné. V některých hypermarketech ve Spojeném království se to prodává naprosto volně, v jiných členských státech eh, tomu tak není. A já navrhuji v pozměňovacím návrhu 32, týká se to tedy potravin pro zvláštní léčebné účely, je to návrh, který je solidní a je podpořen většinou zástupců členských států. Pane Šli, tady myslím si, že jsme jinak si odsouhlasili všechno chci jít opravdu velice rychle, pokud jde o reklamu, tak žádná reklama. Pokud jde o lepek a naše italské kolegy, pan Rossi Samony a kolegyně, která již odešla. Já myslím, že tento problém nezanedbáváme, jsme si vědomi, včetně komise, si to uvědomuje, že Italové to požadají, požadují a v Itálii tyto výrobky jsou propláceny. Proto my přece nebudeme se zabývat těmito specifickými problémy a my navrhujeme to, že tyto výrobky musí mít správné označení a jinak existuje celý postup eh, notifikace pro tyto produkty a týká se to především označování ani ne tolik eh, obsahu. A Celiakie je uznána italským parlamentem jako choroba, která potřebuje zvláštní léky a je to propláceno, proto je třeba v Itálii vykonat veškerou práci, která podpoří eh, naše nařízení, jestliže Itálie si přeje proplácet tyto léky, tak to je italská záležitost, nebo i v jiných zemích tomu tak může být, ale je třeba, aby naše legislativa byla korektně plněna. Pokud jde o pesticidy a podobně. Je třeba, abychom spolupracovali a ne redundantním způsobem, ale ambiciozním způsobem říci spotřebiteli, jak to řekla paní De Long, jsme tady pro spotřebitele. A e, myslím si, že je naprosto evidentní, že v kojenecké i dětské výživě nesmí být žádné pesticidy a ve směrnici z roku 2006, to je ta nejdůležitější směrnice, tam je to také stanoveno, pokud jde o výživu pro kojence a další přípravu těchto eh, potravin pro kojence tam žádné pesticidy nesmí být, ale podle principu obezřetnosti musíme na to dbát. A viděli jsme to i o pomerančového džusu, když jsme se zabývali tímto problémem, je důležité, abychom vše kontrolovali a abychom se soustředili na zranitelné obyvatele, potřebují výživu bez pesticidů. Další kolegyně tu také není, Pracovali jsme s nadváhou, měli jsme bílou knihu, zelenou knihu. Já jsem sama zpracovala zprávu o nadváze v Evropě. Myslím si, že je to horizontální argument a týká se celé série výborů, vzdělávání, zdraví a tak dále. Proto se opravdu tím zabýváme a tady máme specifický nástroj, ale to není eh, globální problém. Myslím si, že jsem skončila, jsem velice ráda, že mohu s vámi spolupracovat a také budu ráda pokračovat s dalšími pozměňovacími návrhy a doufejme, že dojdeme ke schodě v první čtení. Je to možné? Uvidíme, jak to zvládnou dánové. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 8. ledna ve 12 hodin. A počítáme s tím, že 29. února bychom o tom eh, hlasovali ve výboru Envy a 17. dubna potom na plenárním zasedání. Eh, budeme se tedy snažit vyřešit veškeré eh, otázky, které se týkají těch italských problémů. Děkuji tedy všem, kteří se vyjádřili k této otázce a nyní už nám zbývá na pořadu jednání pouze jeden bod. Je to bod, který nám zbyl ze včerejška, bod číslo 14. Zpráva komise o používání účincích a přiměřenosti nařízení o některých fluorovaných skleníkových plynech, o takzvaných F-plynech. A možná si vzpomenete, že jsme eh, tedy eh, žádali o určitou akci, pokud jde o ty F plyny a e, chtěli jsme, aby to bylo tady pokryto Montrealským protokolem a ne e, Kyotským protokolem. O Montrealském protokolu jsme e, jednali již před dlouhou dobou. Já si myslím, že za DG Klima z Evropské komise o tom promluví David Owen. Thank you very much. I will... Velice vám děkuji, zahájím. Já jsem Švárcová, jsem také tedy z generálního ředitelství pro klima. V prvé řadě, dámy a pánové, chtěla bych vám velice poděkovat za tuto příležitost, aby komise prezentovala svou zprávu o uplatnění používání účincích a přiměřenosti nařízení o některých fluorovaných skleníkových plynech. Je to takzvané nařízení o F-plynech a také o výsledcích posledního eh, setkání zúčastněných stran Montrealského protokolu. Komise přijala svou zprávu 26. září 2011 a posoudila používání tohoto nařízení i účinky, i přiměřenost tohoto nařízení o, e, o F plynech v EU. A je to v souladu s článkem 10 e, e, tohoto nařízení. Hodnocení ukazuje, že nařízení, které bylo přijato v roce 2006, již přispělo, abychom dosáhli cílů stanovených Kyoto. Avšak Zpráva komise také vyzdvihuje některé nedostatky při eh, vymáhání a prosazování předpisů tohoto nařízení. Komise proto učinila určité aktivity eh, ve vztahu k členským státům v tomto ohledu. Co se týče účinku eh, politiky eh, v oblasti EFLINu, analýza ukazuje, že při řádné aplikaci toto nařízení spolu eh, s směrnici o mobilním klimatizačním zařízením umožňuje snížit emise o polovinu do roku 2050. A Toto by mohlo vést ke stabilizaci emisí F eh, plynů v Evropské unii na dnešní úrovni. Ale dále eh, práva se zabývá otázkou, zda eh, současná politika stačí v tom smyslu, abychom dosáhli cílu do roku 2005 Eh, cestovní mapa ukazuje, že bude velice nákladné snížit emise eh, ne CO a o více než 70% ve srovnání s rokem 2011. 1990. Kromě toho zpráva ukazuje, že je tu velmi mnoho oblastí, kde je možné nahradit F-plyny efektivně eh, látkami, které mají eh, nulové nebo nižší dopady na klima. A také schvalujeme eh, toto nařízení o F-plynech roce 2012 vydá komise pracovní program a také eh, již eh, byla zahájena diskuse s veřejností a různé pracovní varianty. A to vyústí eh, v posuzování dopadů našich budoucích návrhů. Závěrem bych ráda zdůraznila, že chce komise pokračovat v této práci, abychom dosáhli také globální dohody vzhledem Eh, ke škodlivým vlivům fluorovaných plníkových plynů. A chci předat slovo kolegovi, který bude informovat o eh, výsledcích eh, posledního jednání Montrealského protokolu. Ano, Filipe, děkuji, děkuji vám. Chtěl bych jenom krátce informoval o nejnovějších výsledcích Montrealského protokolu. Minulý poslední týden v listopadu se konalo toto jednání a e, dominovaly zde e, diskuze o financování z fondu. Byly to příspěvky dárcovských zemí, e, byly to země EU, Austrálie, Kanada, USA a další. To tedy dominovalo, abychom pro léta 2012 až 2014 získali finanční prostředky. Rozvojové země měly velká očekávání a Eh, i eh, rozvojové země vzhledem k ekonomickým okolost, okolnostem. Byla to čísla až 50 eh, milionů na tři leta a 50 milionů dolarů. A to vedlo opravdu k napjatým eh, diskuzím. Také se vedla diskuze o celé řadě politických otázek, jak si jistě vzpomenete, eh, severoamerické státy a státy Mikronézie navrhly, aby se řešila otázka HFCE v rámci Montrealského protokolu ale eh, vedly se poměrně napjaté diskuze na toto téma. Eh, rozvojové země mají malé povědomí, eh, aby se diskutovalo o těchto otázkách se jména Brazílie a Čína a také Indie. Tyto země byly proti projednávání těchto otázek v rámci Montrealského protokolu z právních a i dalších důvodů, ale k tomu se Kuwait a další země se také připojily ke skupině, která byla proti projednávání, takže nakonec se nevedla žádná formální diskuze o, eh, F, o F plynech v rámci Montrealského protokolu, ale přece jenom určitého úspěchu se podařilo dosáhnout. Bylo to prohlášení Indonésie jako hostitelské země o různých alternativách, kdy je možné eh, přejít k místním alternativám Indonésie navrhla podpis a asi stovka eh, zúčastněných stran, včetně členských států Evropské unie, podepsali tuto dohodu a dále eh, bylo učiněno rozhodnutí, že bude v Montrealském protokolu také technický, panel pro technické posuzování. Týká se to HCFE a e, bylo to dohodnuto navzdory velkému odporu Indie, Číny a dalších. Bylo to tedy dáno na pořad jednání a tento panel bude o výsledcích informovat příští rok. A kromě toho e, byla učiněna celá řada rozhodnutí, například to rozhodnutí o Eh, využití metylbromidu a také celá řada dalších rozhodnutí, které předložila Evropská unie, ale zase narazila na opozici ze strany USA, Austrálie, Nového Zélandu. A my jsme také požádali o více informací o využití metylbromidu pro eh, různé účely a met- metylbromid se může pro ruze učili používat. Byly tu návrhy USA a také z, e, tu byly návrhy snížení množství, také e, snížení HCFHC a e, rozvojové země a tak Taky jsme si vyžádali eh, informace od eh, panelu pro technické posouzení a zohledíme jejich doporučení. A závěrem se eh, bude jednat o využití ACF u lodí a zda tyto lodi plují do doku nebo ne. A celá řada eh, lodí eh, mají různé mechanismy, jenom málo z nich pluje pod vlastní vlajkou, některé pod karibskou vlajkou a dalším. Takže to byly různá doprovodná opatření. A eh, byly to velice užitečné oblasti, ale nejenom HFC. Děkuji vám. Děkuji, takže to byly dobré zprávy. Vy v podstatě říkáte to, že já nyní tedy mohu konečně přestat kupovat eh, ty věci s metylbromidem, mohu přestat eh, se svojí tradiční předvánoční kampaní. Pokud eh, jsou to produkty z Evropy, tak v nich metylbromid není. Musíte zjistit, odkud přesně to pochází pokud jsou ze Spojených států, tak stále mohou být ošetřeny metylbromidem. Eh, byť tedy je součást Montrealského protokolu, já jsem si myslela, že je to globální dohoda, tak ano nebo ne? Pokud jde o metylbromy, tak jsme se domluvili na dvou věcech. Za prvé na tom, že provedeme studii, která ohodnotí na globální úrovni to, kde se tedy metylbromid používá, protože to není Montrealským protokolem upraveno, byť je to něco, co máme v Evropské unii stanoveno velmi jasně. A pokud jde o e, kritické použití, tak my jsme schválili nižší čísla, než bylo požadováno. A hlavním uživatelem e, metylbromidu jsou Spojené státy a to především u jahod. To znamená, že uděláte dobře, pokud uh, americké jahody kupovat nebudete. Linda McEwen, prosím. Já jsem se chtěla zeptat Filipa pouze na jednu věc. Vy jste řekl, že se domníváte, že severoamerické státy uh, tedy předložili návrh týkající se faceoutu. Týká si to všeho? A co si o tom Evropa myslí? Co si myslí o návrhu uh, o faceoutu? I would just like to point já bych chtěl jenom zdůraznit, že to je nesmírně závažná otázka. Diskutujeme o ní a je nás tady velice málo. To mě opravdu netěší, protože máme-li mít velký eh, dopad na politiku ochrany klimatu a máme-li reálně odhadnout, jaká je politika pro ochranu eh, klimatu některých rozvojových států, zejména Číny, pak si musíme uvědomit, že rozhodnutí o něčem nejednat nevzniká proto, že o tom chtějí jednat někde jinde, je to proto, že o tom nechtějí jednat vůbec. Děkuji vám. Můžete prosím odpovědět na tu otázku? Já bych měl také jednu otázku. Eh, domníva, eh, máte představu, kdy se bude projednávat takováto otázka v roce 2012, protože komise se bude zabývat mnoha otázkami. Já bych rád věděl, že už máte nějaký konkrétní časový harmonogram. Dobře. Abych odpověděl na otázku Lindy McEwen v prvé řadě Severoamerické státy chtějí navrhnout období phase-out na plenárním zasedání, kdy jsme se vlastně snažili to dostat na pořad jednání a uvidíte, že Evropská unie tuto akci opravdu silně podporuje a také jsme diskutovali o těch zásadách procesů phase-out a je to jasně doloženo v zápisu z tohoto jednání, co se týče toho, že e, není zájem na diskuzi, máte pravdu, je to nesmírně složité. Já se domnívám, že ve skutečnosti jsme pozorovali e, více flexibility ze strany Brazílie a Číny. E, byli spíše otevření o tom jednat, ale Indie ta je velice složitou zemí, ta o tom nechce jednat, staví se k tomu extrémně negativně eh, ke všemu, co se týče HCF a Kuwait eh, se připojuje k té skupině. Je tedy velice důležité, abychom měli tuto eh, studii, až bude předložena v příštím roce tak bude možné vést klíčovou diskuzi na toto téma, ale bude to velice, velice složité. Abych odpověděl na otázku pana předsedy a Linda se na to také ptala, kdy Evropská unie něco navrhne je to součástí legislativního pracovního programu Komise na rok 2012 kdy v létě tedy e, bude předložen návrh. Velice vám děkuji a tím uzavřeme náš poslední bod programu pro dnešek a chtěl bych vám připomenout, že dnes odpoledne se koná e, workshop e, mezi 15. a 17. hodinou a týká se to tkání a buněk a dárců k dispozici bude francouzština, němčina, italština, čeština a finština. E, termín příští schůze bude 24. E, ledna e, od 9 do 12.30 a přeji vám všem hezké svátky a nový rok. A budeme mít nové úst, ta novující jednání 23. první a nyní vám tedy